Good evening, ladies. Dobrý večer, dobrý večer, dámy a pánové. Jedna, dva, zkoušíme mikrofon. Okay, good evening, ladies and gentlemen. Dámy a pánové, dobrý večer. Tak, samozřejmě všichni chtějí co nejdříve uh, ukončit toto jednání. Všichni chceme být co nejdříve v hotelu odpočívat nebo strávit příjemný večer. Já se omlouvám za to, že jsem musela svolat toto jednání, ale opravdu je důležité. A já opravdu doufám, že takováto jednání v tuto pondělní hodinu jsou opravdu výjimečné a budou výjimečné. Takže přijetí pořadu jednání bod číslo jedna sdělení předsedy žádaná sdělení nemám, to znamená, že v tuto chvíli už můžeme rovnou přejít k bodu pořadu jednání číslo 3, první hlasování. A jde tady o zřízení Evropského obraného fondu. Musím říci, že tady hovoříme o opravdu velmi dobré návrhu zprávy. Gratulujeme zpravodaji za výbornou práci. Samozřejmě chápu, že v tuto chvíli pan zpravodaj nechce to mě říci, ale chcete tomu třeba říci něco vy? Tak pokud ne, tak proč se rovnou nevrhnout, prosím, na hlasování? Tak, vrhneme se na to a jde o úvodní ustanovení číslo 1. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Takže přicházíme k 85. Bylo to zamítnuto, zcela jasně zamítnuto. A, Pardon. Takže ještě jednou. Původní ustanovení číslo jedna. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdrželi se? Bylo to zamítnuto. 85 proti? No, zamítnuto. 86 pro? Proti? Zdrželi se? Tak to si ověříme. Elektronické hlasování 86. Hlasujte, prosím. tak je tady 49 kolegů, kteří jsou přítomní, 48 hlasovalo a celé jasně schváleno. 106, kde pro, kde proti, drželi se zamítnuto. Šestka, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. 104, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 105 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Chcete to ověřit? Ne. 108 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 107 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 109 pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 112 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 113 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 114 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 115 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tímto se dostáváme ke 117. Mi říkají pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 10 pro, proti, zdrželi se. Tu si ověříme desítku. Tak hlasujeme, prosím, elektronické hlasování. Ale já nechci na předpojetě, prosím. Konec hlasování. Schváleno. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, 120. Hlasujeme. Hlasování je u konce. Přijato.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 Hlasování je u konce. Celé jasně zamítnuto. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 126 pro, za, zamítnuto. A šlo o 129, opravuje se pan předseda. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Chcete to ověřit? 128 ověřujeme, hlasujte prosím. Hlasování je u konce. Zcela jasně zamítnuto. Sto třicet pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 126 pro, proti, zdrželi se přijato. No, tak si to ověříme. Hlasování je zahájeno. 126. Hlasování je u konce. Zcela jasně přijato. 127 pro, proti, zdrželi se, ověříme. 127 pan Pašku. Hlasování je u konce. Zamítnuto. 131 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 132 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, přijato. 133 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134 pro, proti, zdrželi se, Hmm, škoda, to 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 135 a 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 137 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 138 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 2, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Díky bohu. A tím se dostáváme k trojce, takže kdo je kdo, pro, proti, zdrželi se, přijato. A 173, Valero, kde pro, kde proti, zdrželi se, zamítnuto. 175 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 174 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 177 pro, proti, zdrželi se, přijato. 178 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 179 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 180 pro, proti zdrželi se zamítnuto 181 pro, proti zdrželi se zamítnuto 182 pro, proti zdrželi se si ověříme 182. Hlasujeme, prosím. Hlasování je u konce. Přijato. 183 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 184 pro, proti, zdrželi se, přijato. 185 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 187 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 188 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 189 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 190 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 193 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se přijato. 196 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 197 pro, proti, zdrželi se přijato 198 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 199 pro, proti, zdrželi se přijato 200 pro, proti, zdrželi se zamítnuto Omlouvám se, kus 99, 201 pro, zdrželi se, 202 pro, pro, zamítnuto 203 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Hm. Zamítnuto, to musí být zamítnuto. 205, hlasujeme, ověřujeme elektronicky, prosím. 205 Leeds, Krill a Freund a další. Zcela jasně zamítnuto. 206 pro, proti zdrželi se přijato, 207 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 208 pro, proti zdrželi se přijato, 209 pro, proti zdrželi se přijato, 200, 212 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 213 pro, proti zdrželi se přijato 214 pro, proti zdrželi se zamítnuto 215 pro, proti zdrželi se zamítnuto 216 pro, proti se zamítnuto 200 Teďka se dostává k 15, 15 pro, proti, zdrželi se. Krásně přijato. 218 pro, proti, zdrželi se. Za minutu 219 pro, proti, zdrželi se. Za minutu 220 pro, proti, zdrželi se. 220 si ověřujeme, 220 hlasujeme elektronicky. Hlasování je u konce. Zcela jasně zamítnuto. 221 pro, proti zdrželi se zamítnuto 222 pro, proti zdrželi se zamítnuto 223 pro, proti zdrželi se zamítnuto 224 pro, proti zdrželi se přijato 225 pro, proti, zdrželi se. Tak to si ověříme, 225, hlasujeme. Hlasování u konce. Přijato. 226 pro, proti, zdrželi se. Přijato 228 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 227 pro, proti, zdrželi se, přijato 229 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 230 pro, proti, zdrželi se, přijato 232 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 233 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 234 pro, proti, zdrželi se, tak to si ověříme. 234. Hlasujte, prosím. Hlasování u konce. 26 ku 25. 235 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 236 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 238 pro, proti zdrželi se Zamítnuto 239 pro. Proti zdrželi se přijato 200. 241 pro, proti zdrželi se zamítnuto 232 pro, pro proti zdrželi se 242, hlasujeme elektronicky 242. Hlasování je u konce. Celé jasně zamítnuto. 243 pro, proti, zdrželi se, přijato 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 247 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnuto 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 249 pro, proti, zdrželi se, přijato 251 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Co 206 byla přijata nebo nebyla přijata? Ano, hlasujeme. Hlas... Takže 253, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, přijato. 255 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 256 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 257 pro, proti, zdrželi se, za, přijato 258 pro, proti, zamítnuto 259 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 260 pro, 261, zdrželi se, zamítnuto 261 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A teď jdeme kam? až k 21. Výborně. Analýz pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, přijato. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se, přijato. 25 pro, ne, ne, ne, tak to odpadá. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, zdrželi se, to si ověříme 29. Hlasujeme elektronicky, prosím hlasujte. Hlasování u konce. Zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 34 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pan Castaldo 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ne, tak to si uh, ještě ověříme. 36 hlasujte, 36 pozvání u konce. Přijato. 37 pro, proti, zdrželi se, přijato. 38 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 40 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 42, 43 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 44 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 45 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, přijato. 49 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 50 pro,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 63 pro, ano, den pro, proti, zdrželi se za zamítnuto 64 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se přijato 67. 27, 60. A 106 jsme přijali. Nebylo to. 27, už tomu rozumím. 27 pro, proti, zdrželi se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 proti, zdrželi se, zamítnout 75 pro, pro, proti, zdrželi se, to si ověříme 75 pasku, hlasujeme. Hlasování u konce. Celá jasně zamítnuto. 76 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 77 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 78 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 79 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 80 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 81 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 82 pro, proti zdrželi se, zamítnuto 83 pro, proti zdrželi se, minutu 83, 84 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme 84, hlasujeme 84. Hlasování je u konce a bylo to zamítnuto. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se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 proti, 16 a 3 se zdrželi. We come. A nyní přistoupíme k dalšímu bodu číslo 4, vojenská mobilita. Zpravoda je Tune Kelam. Chcete si vzít slovo? Prosím, máte možnost. Děkuji vám, kolegové. Dovolte mi poděkovat svým novým zpravodajům za konstruktivní a pozitivní spolupráci. Cíl této zprávy je poskytnout silnou politickou motivaci pro radu a členské státy, aby posílili a urychlili zájemnou spolupráci a připravenost pro transport vojenského materiálu na vyšší úrovni, protože kapacity a účinnost v oblasti vojenské mobility jsou velice důležité, kde se testuje vzájemná spolupráce, spolehlivost a bude to mít i praktické dopady. Takže děkuji za eh, tuto politickou vůli a pochopení. Hodně zdaru. Děkuji Tone Kolemovi. Hlasí se Charles Tenek. Děkuji vám, pane předsedo. Myslím, že socialisté žádali paní Ayala Sender eh, předložit ústní pozměňovací návrh pozměňovacímu návrhu 6 pana Fan Ordena a místo and introduce the reinforcement je včetně eh, včetně spojeneckých eh, sil. Já bych mohl přijmout tento návrh, pokud se nezou čtyři kolegové proti. Je někdo proti? Není. Výborně, takže návrh můžeme přijmout. Zahájíme tedy hlasování.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 90 je staženo. 91 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 12 je pro, proti, zdrželi se, přijat. 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 103 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijat. 108, kde je pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se přijat. 119 a 120, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 121 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 122 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 123 pro, proti, zdrželi se přijato. 125 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 127 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 128 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 20 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se, přijat. 139 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 141 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 146 pro, proti, zdrželi se. Ověříme, ověříme 146, zahajuji hlasování. Bylo to zamítnuto. 23 pro, proti zdrželi se, přijato. 152 pro, proti zdrželi se, přijato. 153 pro, proti zdrželi se. Ověříme 153, pozměňovací návrh Sender, Alexander. hlasování. Končím hlasování. Bylo to jasně zamítnuto. 154 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. O 155 se, se nehlasuje, 156 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 156, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 171 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 171, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Úvodní ustanovení čtyřka pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 5 pro, proti, zdrželi se, přijato. Šestka s eh, pozměněná ústní pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Sedmička pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 1 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti zdrželi se přijato. 19 pro, proti zdrželi se přijato. 20 pro, proti zdrželi se přijato. 21 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 30, pan Danžán pro, proti, zdrželi se. Ověříme třicítku, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A no, přijato 31 pro, proti, zdrželi se. Přijato 32 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 38 pro, proti, zdrželi se přijat. Zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 40 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 41 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 42 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 43 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 44 je staženo, kompromis 5, kdo je pro, proti zdrželi se přijat. A není 47, kdo je pro, proti zdrželi se přijat. To kompromis 6 pro, proti zdrželi se přijat. Kompromis 7 pro, proti zdrželi se přijat. Kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijat. Nyní 56, pan Van Orden, je pro, proti zdrželi se zamítnuto. 57 pro, proti zdrželi se zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 58. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 59, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 64 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 66 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 67 pro, Proti? Zdrželi se? Budeme muset ověřit. Šedesát sedmička byla zamítnuta. 68. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Přijato. Původní ustanovení jednička stažena, dvojka také a trojka, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní tady závěrečné hlasování o zprávě to pozměněné se eh, podobě. Je to elektronické hlasování, zahajuji hlasování. Končíme hlasování. Zpráva byla přijata 39 ku 13 hlasy. Paní Luzi, prosím. My chceme předložit eh, minoritní zprávu a poslat ji také sekretariátu. Dobrá, děkujeme. Paní Lozing, Nyní bod číslo 5. Výroční zpráva o provádění společné bezpečnostní a obrané politiky. Zpravodajem je pan Pašku. Chcete si vzít slovo, pane kolego? Nikoli? Tak můžeme překročit hlasování. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Komprom- 17 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 23 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 27 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 26, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Dvacet čtyřka, kdo je pro? Proti. Kdo se zdržel? Přijato. 25 pro, proti zdrželi se přijato, 29 pro, proti zdrželi se přijato, 30 pro, proti zdrželi se přijato, kompromis 3 pro, proti zdrželi se přijato. 35, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 37, kdo je pro, proti, zdrželi se. Ověříme 37, zahajuji hlasování. Končím hlasování, zamítnuto. 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto. 40 pro. Chcete ověřit 38? Dobrá. Končím hlasování. Je to zamítnuto. Čtyřicítka pro, proti, zdrželi se. Ověříme, zahají hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato těsně. 41 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 49 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 50 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 51 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 53 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 54 pro, proti, zdrželi se, Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Mimo mikrofon. Pan Kefalogianis 57. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 58 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 58. Ach jo. Chybí nám dva kolegové. Končím hlasování. Přijato. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 60 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 61 pro, proti, zdrželi se, přijato, 62 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 69 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 70 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 64 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 72 pro, proti zdrželi se. Ověříme 72, zahajuji hlasování. Bylo to zamítnuto. No proti zdrželi se? Ověříme. Pozměnovací návrh na dungeon. Zahajuji hlasování a zase ho končíme. Bylo to zamítnuto. Takže Bogdan Zdrojevský pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60. Chcete to ověřit? No dobrá, ověříme 66. Končím hlasování. No, nevadí, stejně to bylo jasnou většinou zamítnuto. Claire Moody, 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 73 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 77 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 74 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 75, 76 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 78 pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 80 pro, proti, zdrželi se přijato. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 83 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 84. 84. Castaldo, končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 5 pro, proti, zdrželi se, Přijat. 91. Mamikins pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 6 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 99 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 100 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 101 zbaženo, 158, Franco Směrc, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 160 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 162 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 161 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 163 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 159 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Pašku, pan Pašku stahuje návrhy 188 pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 112 pro, proti, zdrželi se. Musíme ověřit 112. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto 25 hlasy proti 18. Kompromis 8 pro, proti zdrželi se přijat. jedna pro, proti zdrželi se přijat. 122 pro, proti zdrželi se přijat. Asi bych řekl, že přijat, ale ověříme to. Co je hlasování o 122? Končí hlasování. Přijato. 23 pro, proti, zdrželi se přijat. Ne? Tak 123 ověříme. Končím hlasování. A jasně většinou zamítnuto. 124 pro, proti zdrželi se přijato, 125 pro, proti zdrželi se přijato, 128 pro, proti zdrželi se. Budeme muset ověřit 128, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to přijato. Tady to odpadá. To také. Takže 133. 133. Radoš a spol, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 136 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 137 pro, proti, zdrželi se, Zamítnuto 139 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 138 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 140, 141 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 145 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 142 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 147 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 148 pro, proti, zdrželi se. Jasno, většinou přijato. 143 pro, proti, zdrželi se. 143 ověříme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. 144 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 146 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 149 pro, proti, drželi se. Musíme ověřit 149. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo to zamítnuto. Avko 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 9, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 156. Kins, Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 168 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se. Ověříme 166. Pán Danžan dostane svou druhou šanci. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto opět. Klíčové hlasování. 169. Kdo je pro? Tak, lidičky. Proti. Zdrželi se. Hurá, přijato. Kompromis 10. Pro, proti, zdrželi se, přijato. A 176, to o té musíme hlasovat zvlášť? Je to tak? Tak nejprve budeme hlasovat o 170. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A v 4. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 172. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 174, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 175 pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní budeme hlasovat o 176, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Musíme to ověřit, 176. Končím hlasování. A jasnou většinou zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 183, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 185 pro, proti, zdrželi se, přijato. 184 odpadá, 186 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 208 bude pro, proti, zdrželi se. Ověříme 208. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 215, kdo je pro? proti, zdrželi se. Ověříme 215, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to přijato. 216 je pro, proti zdrželi se přijato, 217 pro, proti zdrželi se zamítnuto, 218 pro, proti zdrželi se přijato, 219 pro, proti zdrželi se přijato, 220 pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 14 pro, proti zdrželi se za přijato, 226 pro, proti zdrželi se, ověříme 226 za hlasování. Dva kolegové mu chyběli. Končím hlasování. 27 ku 27. Elmare. Já to tady zamítnu to. Je to tak. Není 256, pan Pašku. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 227 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 239. Radoš a Jakovčič, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 241 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 240 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 242, kdo je pro, proti, zdrželi se, to si uvěříme. Tak chybí nám pět kolegů ještě. Končím hlasování. A ah, jasnou většinou přijato. 243, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 244 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 245, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 246 pro, proti, zdrželi se, přijato. 247 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 248 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 249 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 250 pro, proti, zdrželi se, přijato. 251 pro, proti, zdrželi se, přijato. 252 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 253 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 254 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 255 pro, proti, zdrželi se, přijat. 258 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto? Ne. Ověříme 257. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Těsnou většinou přijato. 259 odpadá, 263 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 260 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 261 pro, proti, zdrželi se přijato, 262 pro, proti, zdrželi se přijato. 264, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 265 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A v 9 pro, proti, zdrželi se. Ověříme a v 9 zahajuji hlasování. Tak, AVKO 9 bylo zamítnuto. A teď jsem byl informován, že jsme se dopustili chyby a ještě musíme hlasovat o 259 pana Pašku. Já se omlouvám. Kdo je pro tento návrh pana Pašku? Kdo je proti? Kdo se zdržel? A bylo to přijato. A nyní se vracíme těm záhadným hlasováním AFKO. A mám tu AFKO 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. AFKO 6, pro, proti, zdrželi se, přijat. AFKO 7, pro, proti, zdrželi se, přijato. AFKO 10, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Ověříme AFKO 10. Zahajuji hlasování. Ještě nám chybí tři kolegové. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. Původní ustanovení jednička pro, proti zdrželi se. Zamítnuto dvojka pro, proti přijato, trojka pro, proti zdrželi se přijato, čtyřka pro, proti zdrželi se přijato, pět pro, proti zdrželi se přijato, šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. A nyní závěrečné hlasování o pozměněné zprávě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A zpráva byla přijata. Frau Lösing, co geschäfts... Paní Lösing má něco protokolárního jednacímu řádu. Moje skupina chce předložit menšinovou zprávu a podat ji sekretáru. Děkuji vám všem. Děkuji, paní Lozing. A dostáváme se k bodu 6. Výroční zpráva o lidských právech a demokracii ve světě za rok 2017 a o politice Evropské unie v této oblasti. Spravodajem je náš eh, přítel pan Auštrevičius. Přejete si slovo? Ano. Chci poděkovat všem kolegům a stínovým za vynikající spolupráci i sekretariátu a expertům našeho výboru a myslím, že si tato zpráva zaslouží naši podporu a hlasujme. Pan předseda, výborně, děkuji. Takže se o to pustíme. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. FAM 2, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. FAM 27, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 4, kdo je pro, proti, schváleno. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. To je skvělá zpráva. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 101, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 113, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 10, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromis 11, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Komunist 12, kdo proti, zdržel se, schváleno. 120, pan Poche, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme to, 120, zahajuje hlasování. Končím hlasování. Jasně schváleno. 121 102, je pro, proti, zdrže se, schváleno. 124, kde je pro, schváleno. Kompromis 13, kde je pro, proti, zdrže se, schváleno. 14, kde je pro, proti, zdrže se, schváleno. Kompromis 15, kde je pro, proti, zdrže se, schváleno. Kompromis 16, škoda. Já jsem doufal, že si to nevšimnete. 145 pan Korao, kde je pro? proti, zdržel se, schváleno. 155, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola 156. Zamítnuto. 156 jde pro, proti, zdržel se, Zamítnuto. 157, kde pro, proti, zdržel se. Ověřujeme 157, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 158 kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 16 kde pro, proti, zdržel se, schváleno. 168, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 17, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 18, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 20, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 200, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. 201, kdo je pro, proti, držel se, zamítnuto. 203, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 21, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 206 eh, po částech eh, na žádost EPP. První část, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Druhá část, kde je pro, proti, zdržel se. Ověřujeme druhou část, zahoji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 207, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 208, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 209, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 22, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 219, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 23, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 24. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověřujeme. Kompromis 24. Končím hlasování. Jasně schváleno. A teď FAM 4. FAM 4, kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se. Schváleno. Kompromis 25. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. FAM 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Tam 16, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 26, kde je pro, proti, zdržel se schváleno. 278 Mikolášik. Kde je pro? Proti? Držel se? Ověřujeme 278. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis 27, kdo je pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 28, kde pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 29, kde pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 9, kde pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 31, kde pro, proti, držel se, schváleno. Kompromis 32, kde pro, proti, držel se, schváleno. 334. Kompromis 33. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. A nyní 334. Ústní pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? zdržel se, ověřujeme. Zahoji hlasování. Končím hlasování. Hlasovali všichni. Zamítnuto. Kompromis 33. Kdo je pro? Proti zdržel se? Schváleno. Kompromis 33. Schváleno. 346, pan Weigl, kdo je pro? Proti, zdržel se, schváleno. 351, kdo je pro? 352, pan Weigl. Kompromis 35. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to také ověřit. Kompromis 35 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Jasně schváleno. Kompromis 36, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 37, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 38, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 39, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Třista sedmdesát sedm. Tři sedm sedm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Tři dva. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 40, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 41, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 42, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 43, dobře. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 52, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. 44, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. Kompromis 45, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. 56, kdo je pro, proti zdržel se schváleno. 1, kdo je pro, proti zdržel se ověřujeme. Zahlasování. hlasování. Končím hlasování. Schváleno. O dvojce se nahlasuje trojka. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Čtyři. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Pět. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Šest. Kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Sedm. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Osm. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto.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 Vote is closed. Končím hlasování. Jasně schváleno. 17 ne pro, proti zdržel se schváleno. 18 ne pro, proti zdržel se schváleno. Paní Veržia, 19, kde pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 20, kde pro, proti, zdržel se, Ověřujeme dvacítku. Zahajuji hlasování. It's closed. This has been adopted. A je to schváleno. 21 odpadá, 23, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, Ověřeme 25, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 26, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. 27, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 28, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 29, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 30, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 30 a 30 odpadají, 33, paní Verže, a kdo je pro? Proti, zdržel se. Ověřujeme 33. 33. Končím hlasování. Schváleno. Čtyřka nebyla schválena, takže 35, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 36, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověřujeme 36. Končím hlasování. Zamítnuto. 35 bylo schváleno, takže 38. Paní Veržia opět, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 39, kdo je pro, proti, zdržel se, ověřujeme 39, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to schváleno. Právě jsem byl informován, že se musíme vrátit k pozměňovacímu návrhu 34, paní Veržia. Takže hlasujeme 34. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti? držel se? Schváleno. poslední odpadá a závěrečné hlasování návrhu usnesení, tak jak bylo upraveno. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. A bylo to schváleno 41 ku 6, 8 se zdrželo. Mám pro vás smutnou zprávu, jsme u posledního hlasování. Bod 7. Do, provádění dohody EU o přidružení s Ukrajinou, pana Gálera. Děkuji kolegům, děkuji zejména za to, že jsme našli široké kompromisy, zejména v té fázi pozměňovacích návrhů. Jsme omezeni v našich návrzích, ale řada aspektů byla zařezana na základě širokého koncenzu ve fázi redakce. A také někteří kolegové nebudou moci hlasovat pro, ale pokud bude třeba to uvést v klíčových otázkách, jako jsou sociální věci, tak tam ty věci budou. Já jsem se snažil být pozitivní, kde to bylo možné, ale někde je kritika uvedena. Děkuji. Děkuji, pane Galery. Chce k tomu říct ještě někdo něco? Není tomu tak? Tak jdem na to. Pětka, kde pro, kde proti, zdrželi se, přijato. 41 pro, proti, zdrželi se, přijato.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 zdrželi se, přijato. 52 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, přijato. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. 63 pro, proti, zdrželi se, přijato. 64 pro, proti, zdrželi se přijato, 66 pro, proti, zdrželi se přijato, 67 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 68 pro, proti, zdrželi se přijato, 69 pro, proti, zdrželi se přijato, 70 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 71 pro, proti, zdrželi se přijato, 82 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 83 to bylo staženo, 74 pro, proti, zdrželi se přijato, 75 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 8 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 9 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 10 pro, proti, zdrželi se přijato. 11 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 4. Pana zpravodaje pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se, přijato. 95 pro, proti, zdrželi se, přijato. 96 pro, proti, zdrželi se, přijato. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijato. 105 pro,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 113 pro, proti, zdrželi se. Přijato 114 pro, ve dvou částech. První část pro, proti, zdrželi se. To si ověříme. 114 první část a hlasujeme, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. Druhá část pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 13, 14, ne, 13 pro, proti, zdrželi se, přijato. 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. 120, pan Schaffhauser pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 121 pro, proti, 121 byla stažena. 122 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme 122, tak prosím hlasujte. Hlasování u konce. Přijato. 123 pro, proti, zdrželi se.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 proti, zdrželi se, zamítnuto. 133 pro, proti, zdrželi se, přijato. 134 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 15, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 140 pro, proti zdrželi se přijato, 141 pro, proti zdrželi se přijato, 142 pro, proti zdrželi se přijato, 16 pro, proti, zdrželi se přijato. 151 pro, proti, zdrželi se přijato. 153 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo 3, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 155 pro, proti, zdrželi se přijato. 156 pro, proti, zdrželi se. To si ověříme, 156. Hlasujeme, prosím, ověřujeme. Hlasování je u konce, zcela jasně zamítnuto 17 pro, proti zdrželi se přijato 157 pro, proti zdrželi se přijato 158 pro, proti zdrželi se přijato 161 pro, proti zdrželi se přijato 162 pro, proti zdrželi se přijato 163 pro, proti zdrželi se přijato 164 pro, proti zdrželi se přijato 165 pro, proti zdrželi se, to si ještě ověříme, 165, hlasujte prosím. Hlasování u konce, přijato. 166 pro, proti zdrželi se přijato. 69 pro, takže 167 padá, 169 pro, proti, zdrželi se přijato 181 pro, proti, zdrželi se přijato 72 pro, proti, zdrželi se proti přijato 173, 174, 2 pro, proti, přijato. Tak, pod kapitoly trojka, 2 pro, proti, zdrželi se přijato, 143 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď ještě ústavno, eh, úvodní ustanovení, kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato a ústní pozměňovací návrh číslo 1 pro, proti, zdrželi se přijato. A teď desítka pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 2a pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4 pro, Ach, jak sakru. Samozřejmě, jak jsem mohl zapomenout, tady panu Picul 28 pro, proti zdrželi se. Tak to si ještě ověřím. konec hlasování. Přijato. 29 Javier Nart pro, proti, zdrželi se, to se taky musíme ověřit, 29, prosím. Hlasování u konce. Zamítnuto. 30 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto kompromis 4 Chcete to ověřovat? Čtyřka pro, proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh číslo dva, pro, proti, zdrželi se přijato. 32 pan Gáler pro, proti, zdrželi se přijato. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 35 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 38 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tak, 38 si ověříme. Tak si to ověříme. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Tak, ustanovení jedna Pro, proti, zdrželi se. Přijato, dvojka, pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Inta jedna Pro, proti, zdrželi se, přijato. Inter 2 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inter 3 pro, proti, zdrželi se, přijato. Inter 4 pro, proti, zdrželi se, přijato. Pětka, šestka pro, proti, zdrželi se, přijato. Sedm pro, proti, zdrželi se, přijato.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 and it is closed. Hlasování je u konce. Přijato 41 hlasů pro, 9 proti, 1 se zdržel. Devítka, naše další zasedání 41 9, 41 ku 9. 21. 22. listopadu se opět potkáme. Je tady ještě někdo, kdo by se opovážil se zeptat, jestli něco v bodě různé. Takže vidíte přesně, jak jsem říkal, 20.30 konec jednání.